Hello, colleagues. Maybe if you would like to take place. Vážení kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa, abychom mohli pokračovat v této výměně názorů. Ráda bych přivítala pana komisaře Andrew Kajtise. Děkuji, že jste k nám dorazil. Budeme eh, s ním diskutovat o nejnovějším návrhu komise o posuzování zdravotních technologií. Je to pro nás velmi zajímavé téma a je také považováno za velmi důležité eh, komisí zatím ještě nemáme jméno zpravodaje pro eh, zprávu eh, k tomuto tématu, ale mm, O zprávě hodláme rozhodnout co nejdříve a začít na ní pracovat. Je to pro nás důležité a já vím, že vy chcete eh, tento materiál schválit před koncem legislativního období. Takže já bych vás požádala, abyste nás laskavě eh, provedl tímto návrhem a pak dáme slovo poslancům, aby se k tomu vyjádřili. Děkuji vám, Děkuji paní předsedkyně, vážené dámy a pánové. Jsem velice rád, že jsem eh, se mohl dostavit dnes do tohoto výboru a představit tento velmi důležitý legislativní návrh, který usiluje o posílení spolupráce v rámci EU o, v oblasti zdravotních technologií. Skutečně byla to velká práce a dlouhý vývoj, než jsme dospěli eh, ke stavu eh, dnešního dne a byl jsem povzbuzen řadou pozitivních komentářů. Po 20 letech dobrovolné spolupráce v tomto eh, ohledu a také eh, rozsáhlém interním reflekčním procesu eh, komise přijala návrh, legislativní návrh o hodnocení zdravotnických technologií a sice v lednu letošního roku. Je to skutečně ambiciozní eh, dokument, který eh, má přinést eh, mnoha výhod pacientům, zdravotníkům, ale také celému průmyslu. Jde o posílení objektivního posuzování klinické účinnosti technologických, zdravotních technologií. Pod zdravotnickými technologiemi rozumíme celou řadu produktů, léčiv, lékařských zařízení, Eh, in vitro eh, postupů, operačních postupů a eh, zdravotnických prostředků. Uvědomuji si, že někdy dochází k určitému zmatení pojmu, pokud jde o zdravotní technologie nebo zdravotnické technologie. Hovoříme o postmarketingové fázi těchto technologií. Nás zajímá posuzování toho, jak eh, eh, zdravotnické produkty a eh, postupy zasahují do stavu zdraví. Už nediskutujeme o účinnosti nebo výkonnosti těchto zařízení, ale o terapeutické přidané hodnotě v rámci léčebných eh, eh, postupů. Je to skutečně mocný nástroj, eh, který nám umožňuje srovnávat, srovnávat se s jinými technologiemi a jde také o to eh, činit správná rozhodnutí ku prospěchu eh, pacientů. Eh, někdy vidíme inovace pouze na papíře, ale nikoli v realitě, ale hodnocení zdravotnických technologií nás dovede k inovacím v reálném životě. Usnadní to také přístup pacientů k inovativním zdravotnickým technologiím a současně to přispěje k udržitelnosti zdravotnických systémů jak to bylo dobře eh, popsáno, eh, sítí akcí HDA ehm, zdravotnické technologie můžeme rozdělit na dvě části, klinickou a neklinickou a e, konkrétně e, do devíti položek e, od klinické oblasti, například klinická účinnost, zdravotní problémy, stávající využití zdravotnických technologií, bezpečnostní otázky a samozřejmě neklinická oblast, to jsou ekonomické hodnoty, sociální, etické aspekty a tak dále. Příklady posuzování nebo hodnocení jsou eh, různé. Některé byly možné díky hodnocení zdravotnických technologií Evropské unie a zejména eh, společným akcím. Eh, tady jde například o léčení ehm, E, rakoviny, vakcinaci a tak dále. Hodnocení zdravotnických technologií nyní probíhá na národním, regionálním e, e, základě, protože máme v 620 členských států příslušné orgány, které využívají různé metodologie, různé postupy i nástroje. Pokud je o léčiva, členské státy provádějí svá klinická hodnocení po procesu marketingového schválení. Ehm, v rámci Evropské unie je to omezenější. Takzvané značení CE eh, eh, probíhá na úrovni EU eh, e a 21 členských států systematicky hodnotí eh, zdravotnické přístroje nebo zařízení a eh, v současnosti je tento proces roztříštěný v rámci EU a to představuje velké výzvy pro členské státy, pro pacienty, průmysl a samozřejmě i eh, zdravotnické profesionály. Konzultace zúčastněných stran tady pro proběhla, abychom um, lépe zajistili spolupráci jednotlivých subjektů nad rámec roku 2020. Obdrželi jsme asi 250 odpovědí, 40 eh, jsme přijali od mm, vlastně odvětví a 20 eh, od jednotlivců. 87 tedy většina Eh, uvítala tento eh, proces hodnocení zdravotnických technologií jako velmi užitečný a eh, mnozí uvítali tento proces. Existuje celá řada budoucích možností pro spolupráci, to jsme posoudili v rámci našeho procesu lepších, lepší legislativy existují již i kvalitnější data pro hodnocení návrhu. Nicméně také se objevila řada omezení nebo nedostatek nedostatku například divergující metodologie, procesy a postupy, nedostatek udržitelnosti v rámci stávajícího modelu spolupráce. Tyto nedostatky musí být vyřešeny a náš závěr eh, z toho vyvozený eh, poukazuje na to, že stávající model spolupráce neposkytuje dostatek nástrojů eh, k řešení a náš tedy návrh reaguje na předchozí výzvy i Evropského parlamentu, například vaše usnesení o přístupu k léčivům z loňského eh, roku. A konkrétněji Evropská unie doporučila harmonizovat eh, nástroje HDI, eh, dále zaměřit se na léčebné a terapeutické postupy a lepší hodnocení. To je zcela v souladu s mm, myšlením mm, komise samotné a proto bych eh, chtěl eh, vyjádřit vděčnost eh, parlamentu a konkrétně tomuto výboru. Naše podpora byla eh, velmi důležitá v uplynulých letech a také vaše přínosy byly velmi hodnotné. A eh, nyní dovolte, abych eh, předložil stručný přehled stávajícího návrhu. Později o tom budeme diskutovat podrobně. V souladu s vašimi doporučeními návrh komise se zaměřuje na klinické aspekty HDI, kde evropská spolupráce může přinést nejvíc přidané hodnoty hodnoty, umožňuje využití společných metod a postupů napříč Evropskou unii a navíc Členské státy budou společně pracovat ve čtyřech hlavních oblastech. Za prvé společné klinické hodnocení eh, léčiv a určitých eh, zdravotních zařízení, zdravotnických zařízení, společné eh, konzultace, to znamená odborníci z se mohou eh, navzájem eh, eh, radit v této oblasti a vyměňovat si doporučení. Dále identifikace rodících se metod, takzvaný awareness scanning, scanning. To se týká budoucích technologií. A za čtvrté dobrovolná spolupráce v oblasti, která přesahuje povinný rámec návrhu, například ve vztahu k zdravotnickým technologiím, kromě tedy eh, léčiv a eh, zdravotnických eh, přístrojů. Cílem je vytvoření organizačního a právního rámce pro členské státy, který jim umožní společně provádět, provádět hodnocení nových inovativních eh, technologií nad rámec těch stávajících. Společná hodnocení eh, se budou týkat léčiv a to buď nových látek, anebo půjde také o získání mm, povolení mm, nových terapeutických postupů. Následně eh, orgány HDI v členských státech budou dále vybírat eh, pouze určitou část těchto produktů společným hodnocením a to bude vycházet e, ze schválených e, kritérií, například e, vysoký potenciální dopad na pacienty, veřejné zdraví a rozšířenost. Je nutno zajistit, aby tu spolupráci podpořili všechny členské státy, abychom zajistili vysokou kvalitu a časnost společné práce. Toto hodnocení bude pak využito členské členskými státy v rámci eh, jejich vlastních procesů HDI. Eh, eh, členské státy budou nadále provádět vlastní národní hodnocení ekonomických a dalších neklinických aspektů, které budou specifičtější a důležité, důležité pro vlastní národní rozhodnutí. Členské státy a orgány HDI budou provádět svá hodnocení, hodnotit svou práci a přijímat společná rozhodnutí v koordinační skupině. Každý členský stát bude zastoupen v této koordinační konzultační skupině a e, budou mít i stejné hlasovací právo. A, e, dámy a pánové, doufám, že sdílíte můj názor, že tento návrh je skutečně vyvážený a pragmatický přístup, který také bere v potaz specifické charakteristiky e, rozdílnosti tohoto sektoru. A to se také promítá v postupném přístupu přijímání tohoto návrhu a to umožní členským státům, aby se přizpůsobili přizpůsobovali eh, novému návrhu. Budou se tedy přizpůsobovat během období přechodu. Návrh bude podporovat členské státy v jejich úsilí o eh, vlastně eh, propojení jejich expertíz a odborných znalostí a v neposlední řadě to také posílí transparentnost, včetně zapojení relevantních eh, zúčastněných stran pacientů a odborníků. A očekáváme, že to také eh, zlepší předpovídatelnost eh, v odvětví, přinese přidanou hodnotu pacientům a zlepší také disponibilitu inovativních zdravotnických technologií pro pacienty. Pacienti jsou vlastně v centru celého tohoto návrhu který usiluje o účinnější, transparentnější a účelnější eh, hodnocení zdravotnických eh, technologií v EU. Tento nový model spolupráce v EU má jasný potenciál usnadnit přístup k moderním eh, zdravotnickým technologiím, které poskytnout pacientům nejlepší terapii, nejlepší možnou léčbu. V uplynulých měsících jsem se setkal se 27 členy vašeho parlamentu, vysvětloval jsem za záměr tohoto návrhu a také jsem naslouchal předběžným eh, názorům z vaší strany. A na základě naší výměny ehm, se někteří Eh, na základě toho bych chtěl říct si eh, toto. Ano, účast a také eh, provádění společných, společného hodnocení zdravotnických technologií by mělo být povinné, tak aby členské státy nemuseli opakovat hodnocení na národní úrovni, které již bylo provedeno na evropské úrovni. A za druhé, chtěl bych také rozptýlit obavy týkající se zdravotnických přístrojů, protože tento návrh neusiluje zavádět jakékoliv nové požadavky, pokud jde o rozvoj um, a eh, také um, tvůrce nové, nových technologií a také se eh, nechce vytvářet nejistotu nebo novou eh, byrokratickou zátěž Eh, která bude vlastně nad rámec toho, co existuje nyní. A návrh také eh, bere v potaz decentralizovanější přístup eh, medicínských přístrojů na trh. Celkový náklad tohoto návrhu činí asi 13 milion eur z financování ročně a pak bude systém plně v provozu. Také jsem měl setkání s řadou ministrů zdravotnictví a Představil jsem jim tento návrh. Minulý týden bulharské předsednictví uspořádalo eh, první eh, pracovní zasedání na úrovni rady. Představilo tam návrh a byl dobře přijat. Předsednictví plánuje ještě další eh, dvě zasedání na toto téma v nadcházejících měsících. ale doufám, že před létem naplánujeme ještě další setkání. Já vyzývám poslance, aby se konstruktivně zapojili do tohoto procesu, tak aby tato iniciativa se stala úspěchem ku prospěchu evropských pacientů a spolehám na parlament, že bude nominovat své zpravodaje spolu zpravodaje co nejdříve, tak abychom mohli zahájit plodná eh, jednání. Počítáme s podporou parlamentu, protože naším cílem je uzavřít tuto legislativu, schválit ji ještě eh, před eh, dalšími volbami do Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, nyní dávám prostor pro otázky. Nejprve začínají koordinátoři, každý na dvě minuty, prosím. Pan Líze. Já. vielen Dank. Děkuji. Eh, jsem rád, že návrh konečně máme. Velmi ho podporuji, dlouho jsme na ně čekali. Je důležité, abychom se vyhnuli zdvojování práce. Já si myslím, že členské státy to nakonec pochopí, že i pro ně to bude efektivnější a i pro průmysl je důležité vyhnout se zdvojování práce. Mám tři otázky. Za prvé, jak přesně byste tak abychom to všichni pochopili, nadefinoval tu hranici. Jaké jsou tedy ty úkoly té společné evaluace HTA, co se tedy bude dělat společně a co budou dělat jednotlivé členské státy. To bychom si měli, myslím, ještě upřesnit. Druhá otázka. Je velmi důležité, že nehovoříme pouze o otázce, co nakonec bude klinicky hodnoceno po registraci, ale že nám jde také o lepší spolupráci mezi orgány HTA. Článek 12 a 13 tam eh, navrhujeme společné vědecké konsultace, tak to bychom mohli investice zaměřit lépe na to, co skutečně nakonec se poskytne přidanou hodnotu, aby průmysl včas věděl, zda neinvestuje do něčeho, co nebude financováno. A poslední věc, to se netýká tohoto návrhu, neboť si myslím, že tento návrh na tom místě není dostatečné. Jde mi o požadavek tohoto výboru a našeho parlamentu vůbec. Jde o impulzy pro inovace v oblasti antibiotik. Jsem již poněkud netrpělivý, neboť všichni, až dokonce i předseda komise, říkají, že to je důležité téma, ale vůbec nic konkrétního předloženo nebylo. Mohl by, by pan komisař říci, jak na tom jsme a zda můžeme ještě letos k tomuto očekávat legislativní návrh komise. Každý den lidé umírají, protože my nic neděláme. Je skutečně nejvyšší čas, abychom se tomu začali věnovat. Děkuji. Děkuji, paní Dali. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, za to, že jste sem přišel a že jste nám představil tento návrh. Jak víte, pro nás je to nesmírně důležitá otázka, protože hodnocení zdravotnických technologií jsou zásadní částí regulačního procesu u farmaceutických i lékařských přístrojů a jak jistě víte, naše frakce socialistů a demokratů už nějakou dobu požaduje harmonizovaný rámec hodnocení zdravotnických technologií v EU, což také bylo zdůrazněno v nedávné zprávě Evropského parlamentu o přístupu k léčivům. Velice nám na tomto tématu záleží, protože se domníváme, že harmonizované hodnocení zdravotních technologií odstraní nerovnosti v přístupu k určitým le- typům léčby v Evropské unii a povede to k situaci, která bude mnohem nákladově úspornější, než když každý členský stát provádí sám hodnocení téže technologie. Nicméně mám pár otázek, na které bych ráda znala odpověď. Stále ještě mi není jasné, kdo bude provádět tu práci na evropské úrovni. Vy jste už zmiňoval někoho z komise, nicméně jak to, že nebyla zvážena EMA, jakožto orgán, který by měl dohled nad tímto postupem na evropské úrovni. Proč bylo rozhodnuto jinak tedy? Potom další otázka eh, z mé strany se týká načasování. Eh, návrh komise přišel v pozdní fázi legislativního období a mě by zajímalo, jak komise zajistí svou roli mediátora, facilitátora celého procesu. Jak tedy vnímáte svou roli? Jak hodláte zajistit, abychom s touto legislativou pohnuli vpřed? A poslední otázka. Je důležité mít na své straně členské státy, takže by mě zajímalo, jak moc jste přesvědčení o tom, že členské státy souhlasí s tím, co navrhujete z kontaktů, které jste v komisi navázali ohledně tohoto tématu. Děkuji pan Pěcha za ECR. Děkuji. Tato iniciativa je velmi cená. zejména s ohledem na hodnocení zdravotnických technologií. Změna směrnice z roku 2011 je důležitá. Souhlasíme s všeobecnými cíly a pokyny tohoto dokumentu. Ovšem, stále ještě e, přetrvávají jisté pochyby, které se týkají HTA. Zejména pokud jde o tu dvojí práci, to zdvojování práce, které stále ještě existuje, o to, že to chceme, eh, jak si se tomu nějak vyhnout. Nechceme, aby stejné technologie byly různým způsobem hodnoceny, což také vede ke zbytečnému navyšování nákladu. Důležité je, jaké obsahové vědecké a technické možnosti máme. Existují různé možnosti testování, různé metody a také různé způsoby financování. Postup který je nyní navrhován prostřednictvím toho nového systému HTA a konzultační postup v Evropské unii, je velmi důležitý, ovšem stále ještě přetrvávají jisté nedostatky, problémy. Za prvé, jaké konkrétní technologie budou hodnoceny na evropské úrovni a jaké ne. Jaké věci tedy budou eh, hodnoceny stále ještě na národní úrovni? Půjde pouze o léčivé přípravky, anebo například i chirurgické postupy a další léčebné postupy. Pokud hovoříme o léčivých přípravcích, tady je, myslím, velice důležité si uvědomit, že existuje celá řada výrobců, eh, i u zdravotnických přípravků. Je to skutečně obrovské množství malých i větších výrobců. A myslím si, že stále ještě chybí jedna věc a to jsou například ty etická kritéria. Ne každá členská země tady má stejný přístup. Proto se ptám, jak budou hodnoceny právě ony inovativní technologie. Já jsem proto, aby do toho byla zapojena agentura EMA, neboť EMA hraje důležitou roli při registraci na trh, ale e, není až tak důležité, co se týče hodnocení účinnosti. Děkuji paní Meissner, děkuji mnohokrát paní předsedkyně a děkuji mnohokrát i vám, pane komisaři. Já nejdříve bych chtěla mnohokrát poděkovat za tuto iniciativu jménem ALDE. My jsme to velice dlouho čekali a jako ALDE to obecně velmi vítáme. Ano, je to smysluplné pokud by se mělo HTA provádět v mnoho členských státech, tak je jednodušší to mít sjednoceno na evropské úrovni a provádět to na evropské úrovni. Několik otázek. První otázka. Já jsem eh, za ALDE byla odpovědná za nařízení o léčivých přípravcích a na rozdíl od eh, léčiv v této oblasti nemáme v Evropě centrální registraci. Jak se to zohledili v návrhu? Druhá otázka. Různé požadavky členských států na klinické studie při hodnocení metod, podle mě si vyžadují širší veřejnou debatu s demokratickou účastí parlamentu a členských států. Ovšem, vy jste toto pro mě relativně centrální otázku, která se týká metody klinických standardů, neřešili přímo nařízení, ale máte to v delegovaných aktech. Právě se proč. Třetí otázka. Jak chce komise dostat různým požadavkům na klinické údaje eh, prostřednictvím centrálního určování metodiky? Děkuji. Děkuji, paní Konečná. Vážený pane komisaři, nejprve mi dovolte vám poděkovat za vámi předložený návrh. Osobně ho považuji za krok správným směrem podstatě se zdá, že jste vyslyšel řadu našich připomínek a návrhů vyjádřených i v rámci rezoluce z minulého roku k problematice přístupu k léčivům v Evropské unii. Musím přiznat, že ze strany Evropské komise to nebývá, zvlášť v oblasti zdravotnictví, příliš častým jevem, že by bylo to, co bylo schváleno v parlamentu, bylo bráno opravdu vážně a opravdu upřímně vám za to děkuji. Abych pravdu řekla, jsem však trošku zklamaná že nakonec nedošlo k zakomponování obligatorního procesu hodnocení finanční náročnosti a hodnoty daného zdravotnického materiálu. Ale chápu, že k tomu jsme společně ještě jako EU nedozráli a že jste byl od začátku pod značným tlakem především velkých starých zemí Evropské unie právě tu finanční, tu finanční náročnost vynechat. Ač zrovna menší země, ze které pocházím já, budou v následujících letech dosti postrádat právě tuto stránku a hodně by jim to pomohlo. A je to právě Česká republika, která, se dlouhodobě tahá, eh, která dlouhodobě tahá ve vyjednáváních o cenách léku a zdravotnických prostředků s farmaceutickými společnostmi a výrobci těchto pomůcek za kratší konec. A prostě nemá tolik odborníků na proces posuzování HTA Taktéž nás trápí s tímto problémem úzce související problematika tzv. paralelního reexportu, kdy dochází ze strany větších a bohatších zemí k vykrádání našeho veřejného zdravotního systému. Pevně tedy doufám, že nedojde k zásadnímu oslabení a rozmělnění vámi předloženého návrhu a budu se těšit na spolupráci na finálním textu. Myslím, že cíl, který jste řekl v závěru vašeho projevu, je nám všem jasný je nutné, protože už jsme se dali na tento boj dokončit celou tuto legislativu do konce eh, volebního období a pevně věřím, že to takto budou chápat i členské státy, včetně předsedajícího Bulharska, protože domnívám se, že my v parlamentu jsme připraveni a budu moc ráda, pokud členské státy budou připraveny společně s námi a vy jako mediátoři budete schopni tento proces dokončit včas, tak aby mohl začít platit. Konec konců ty lhuty, které jsme tady viděli v rámci implementace nám dává nebo dávají potom členským státům dostatek času se na to připravit, ale už není v tuto chvíli na co čekat a je nutné konat a za to vám děkuji. Thank you. And Madame Miller. Merci, Madame la Présidente. Merci. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji Eh, vám, pane komisaři, za předložení tohoto projektu a nebudu vám zastírat, že eh, i pro nás je to téma velice důležité, tak toto vnímáme a veškeré ty vývoje v oblasti technologie, léčebných a medic- zdravotnických přípravků. To je velice významná věc, ale jsem někom skeptická, co se týče metodologie. Vy tady máte čtyři důležité oblasti, na které máte povinné hodnocení léčebných přípravků a zdravotnických prostředků, pak je zde, eh, pak se jsou ty léčebné postupy a technologie, pak hovoříte o té společném vědecké konsultaci, Zde je třeba si uvědomit, že se to nejdříve oddalovalo, pak ta identifikace těch nových, nově se objevujících zdravotnických technologií. Tady je problém, protože to, co budeme hodnotit zítra, vůbec nemůžeme srovnávat s tím, co budeme hodnotit například za deset let, tam ten vývoj bude rychlý. Proto je třeba k tomu přistupovat velmi globálně. Vztah mezi lékaři a pacienty se za deset let naprosto změní a veškeré tyto změny a proměny eh, povedou k tomu, že nebude důležitá jenom ta oblast hodnocení, ale také etika. Ten trh je obrovský, to jsou stovky miliard eur a můžeme jasně říci, že ne vždy pacienti mají prospěch z toho vývoji na trhu. Spíše to jsou ty velké laboratoře a velké farmaceutické firmy, ty giganti eh, i v oblasti digitální a robotické, kteří mají z tohoto vývoje prospěch. Ano, medicína, zdraví, zdravotnická péče, toto vše je důležité. Mělo by to být, eh, měli by k tomu k těmto službám měli mít přirovný přístup všechny Eh, Evropané, ale si také musíme uvědomit, že ne vždy je identické to vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Děkuji, tím jsme u konce prvního kola otázek, takže já prosím pana komisaře o odpovědi a potom proběhne druhé kolo. Tak já začnu k otázkou, otázkami Petra Lízeho. A sice eh, jak najít hranici mezi klinickou a neklinickou eh, oblastí. Náš, náš návrh ukazuje zcela jasně, že se řídíme principem subsidiarity. Hovoříme-li o možnostech eh, diskutovat o nacenění a proplácení, tak to je doména členských států. A pokud jde o proporcionalitu, tak náš návrh je velmi proporcionální a nezasahuje do kompetencí členských států. Náš návrh je založen na eh, regulaci, na nařízení o vnitřním trhu. A díváme-li se na to z hlediska vnitřního trhu, pak pak se tedy řídíme článkem 114 smlouvy o fungování Evropské unie. Máme jasnou představu o tom, co musí proběhnout na úrovni členských států a navrhujeme pouze dobrovolnou spolupráci, pakliže se nějaká země rozhodne pro úplné technologické hodnocení. Přičemž upozorňujeme na klinickou doménu a neklinickou doménu. Dobrovolně mohou země spolupracovat, a to zejména v oblasti velmi vzácných chorob, kde není příliš velký počet pacientů v Evropské unii A tady je tedy pouze jediný způsob, jak poskytnout ekonomické hodnocení, které by odpovídalo úplnému obrazu situace. Náš návrh je na tom založen. Povinná účast se týká pouze klinické domény. V neklinické doméně je na členských státech, jak se zachovají. To nám také umožní zavést určitou pojistku, garanci, protože členské státy mají svá specifika a mohou opětovně provádět klinická hodnocení, ale měly by to odůvodnit, podat o tom oznámení a řídit se kritérii a provést dodatečné klinické hodnocení, pakliže to považují za nutné. Pokud jde o to, jak podporovat investory, aby investovali do budoucnosti nových zdravotnických technologií. tak náš návrh eh, zkoumá možnosti horizontálního skeningu, po kterém by byly předloženy různé možnosti ke konzultaci eh, developerům, eh, kteří by pak získali ve svém investičním plánování naši pomoc a naše rady ohledně toho, které nové technologie jsou na obzoru, které se chystají. Pak jste se ptali na eh, antibiotika a nové mechanismy pobídek. Já nejsem připraven odpovědět na tuto otázku, protože komise ještě nedokončila zprávu o přeskumu eh, mechanismu pobídek, které zatím máme k dispozici. Tuto zprávu dokončíme do konce letošního roku. A pak budeme mít úplnější přehled o situaci a budeme moci diskutovat o nových iniciativách. Já jsem absolvoval debaty s EMA ohledně eh, možnosti vývoje nových eh, modelů pobídek. Hovořil jsem s vědci a s investory a můžeme nyní diskutovat o možnostech eh, zorganizovat nějaký kulatý stůl někdy na podzim, který, byl, který by se zabýval situací ohledně různých modelů pobídek. A eh, který by se zabýval různými způsoby realizace těchto modelů. Čekáme ale na konečné výsledky eh, naší zprávy, která nám ukáže další směr kroků. Pokud jde o otázky paní Dali, ta se ptala na to, proč eh, jsme neuvažovali o EMA. Máme stanovisko Evropského parlamentu, podle kterého nemáme vytvářet další orgány. A probíhalo mnoho diskuzí a někteří byli proti tomu, aby se EMA zapojovala do HTA. Eh, a naším návrhem je, aby se celá struktura eh, opírala o stálý sekretariát, který bude vytvořen na úrovni Evropské komise. Ale protože je to proces řízený členskými státy, Eh, bude nutné, aby členské státy předložily eh, roční pracovní programy. Členské státy rozhodnou, které technologie chtějí hodnotit a v této rané fázi navážou spolupráci na společných mechanismech vědecké konzultace. EMA bude spolupracovat eh, s orgány HTA eh, nebo s tou koordinující skupinou. A to v této rané fázi eh, ústřední tržní autorizace. Tato spolupráce mezi EMA a orgány HTA bude založena na stejných principech, jako to dnes je mezi orgány HTA a EMA. Pokud jde o časové hledisko, máte samozřejmě pravdu, že musíme více motivovat členské státy k tomu, aby věnovali pozornost možnosti dokončit náš návrh ještě před volbami do Evropského parlamentu. Mohu vás ujistit o tom, že se vynasnažíme uh, usnadňovat a korigovat tento proces já jsem už absolvoval mnoho debat s členskými státy před předložením tohoto návrhu. A nyní budeme pokračovat v diskuzích, ve kterých budeme motivovat členské státy k tomu, aby chápali naše cíle a aby dotáhli návrh do konce, protože v této fázi procesu je vidět, že to potrvá šest let. Tři roky budou potřeba na dokončení komitologických postupů a potom tři roky na to, aby členské státy měly čas přizpůsobit své systémy tomuto novému způsobu spolupráce. Komise je ochotná se obracet na Evropský parlament, eh, poskytovat všechny informace, eh, konzultovat s členskými státy. a eh, zaručovat pozitivní debatu mezi Radou a Evropským parlamentem. Budeme také v kontaktu s členskými státy, eh, informovat je a diskutovat s nimi o problémech na technické úrovni. Pan poslanec Pěcha se ptal na to, jak budou vybírány nové zdravotnické technologie. Tak ještě jednou, je to proces řízený členskými státy. Na jedné straně navrhneme vytvoření skupiny, která bude mít povinnost sledovat situaci jak si horizontálně, provádět horizontální scanning. Potom předloží koordinační skupině přehled o tom, jaké technologie přijdou v průběhu příštích tří, pěti nebo deseti let. A pak je samozřejmě na členských státech, aby se rozhodli pro jednotlivé technologie a aby je začlenili do každoročního pracovního plánu. A pak bude koordinační skupina moci začít se společnými klinickými hodnoceními. Takže ten výběr je v rukou členských států, ale samozřejmě je nutná spolupráce s EMA, protože proces schvalování na trhu je centrální na evropské úrovni a jediný způsob, jak spolupracovat, jak, jak by mohly spolupracovat členské státy, koordinační skupina a EMA, je takový, jaký je obsažen v našem legislativním návrhu. Paní Meissner se ptala na širokou veřejnou debatu a na možnosti zaručit demokratickou transparentnost. Ano, vidíme tu možnost zapojit do procesu HTA svazy pacientů, eh, akademickou sféru univerzity, protože potřebujeme co nejširší debatu o klinických standardech, a o tom, jaké klinické údaje jsou k dispozici. Pokud jde o možnost zavedení určitých kritérií pro eh, ochranu osobních údajů, tak eh, je třeba povzbuzovat členské státy k tomu, aby poskytovali informace a aby spolupracovali v oblasti klinických dat. A tady vidíme možnost diskutovat o těchto tématech v rámci nových požadavků na ochranu osobních údajů. Takže co nejširší veřejné debaty jsou zcela určitě potřeba a jsem si jistý, že svazy pacientů, eh, univerzity a akademická sféra vůbec eh, odvedou svůj kus práce a budou aktivní. Paní Konečná se ptala na možnost úplného eh, hodnocení zdravotní technologie. Já s vámi souhlasím, že v určitých oblastech, jako jsou vzácné choroby, kde je velice nízký počet pacientů v celé Evropské unii, Samozřejmě není důvod provádět ekonomické hodnocení například v Kypru, eh, na, na Kypru a v Litvě eh, když nějakou chorobou eh, trpí třeba 100 pacientů nebo 300 pacientů v těchto malých zemích, zatímco v Evropě je jich 18 tisíc. Je samozřejmě potřeba provést celoevropské ekonomické hodnocení nebo celoevropské sociální hodnocení v tomto případu. Eh, tady eh, je potřeba dosáhnout určitých úspor z rozsahu ale je potřeba se zabývat dobrovolnou spoluprací v této oblasti. My navrhujeme dobrovolnou spolupráci, ve které se členské státy mohou rozhodnout, že provedou hodnocení společně, z toho důvodu, aby měli v rukou jasné ekonomické hodnocení. A paní Milan se ptala na poměr velkých korporací, nadnárodních korporací eh, ku pracovníkům ve zdravotnictví na druhé straně a pacientům na třetí straně. Eh, já mohu říci, že náš návrh zaručuje transparentnost a zlepší přístup pacientů k léčebným postupům a nezáleží na tom, jaká společnost bude navržena. Myslím si, že náš návrh pomůže bránit práva pacientů na inovativní léčbu a pomůže členským státům e, zajistit udržitelnost jejich systému zdravotnictví. A bude samozřejmě poskytovat jasná pravidla a zaručí transparentnost debaty s průmyslovým sektorem o e, nacenění a proplácení. Děkuji a teď e, dám kolegům slovo v druhém kole. Máme čas pouze na čtyři dotazy. Doufám, že to stihnete každý za minutu. Začíná paní Grostet. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. My se tedy snažíme zlepšit naše postupy hodnocení a takto bychom mohli zrychlit přístup k léčebným a lékařským inovacím a to se mi velice líbí. V některých členských státech to hodnocení lékařských technologií je financováno pouze průmyslem. Ten nový evropský systém by byl financován komisí členskými státy a samozřejmě jsou tady národní orgány, které se bojí, že přijdou o své příjmy. Co byste jim mohli na to říci? A dále ten eh, systém zprávy, který vedou členské státy a pak je tam i ta role Evropská unie proč jste eh, nesvěřili tento úkol agentuře EMA? Jak se budou eh, přijímat ta rozhodnutí, když to bude muset být v koordinaci mezi členskými státy? A pak je tady velice mlhává hranice mezi tou částí čistě klinickou a tou částí čistě ekonomickou toho hodnocení lékařských technologií. A jak eh, si představujete, že by bylo možné vyřešit tento problém? Děkuji, paní Capezon Ruiz. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Budu velice stručná. Vítám iniciativu a domnívám se, že je velmi důležitá pro celou Evropu a že přinese velkou přidanou hodnotu pro pacienty, pro sektor a pro celou oblast zdravotnictví. Řekl jste, že jde o udržitelnost našich zdravotních systémů a o zlepšení kvality výzkumu. Já mám pouze jednu jedinou obavu. Jinak říkám, je to, to jste předložili je velice dobré, ale určité maličkosti v dokumentu ještě chybí, na tom budeme muset ještě zapracovat. Jsem toho názoru, že kritéria pro hodnocení by měla být přijmuta až ve druhém legislativním období. Tady se hovoří o regulačním rámci, ale detaily chybí. Je důležité, abychom stanovili, která kritéria zlepší kvalitu výzkumu a musíme také zlepšit přístup k léčebným metodám pro pacienty. Není možné, aby existovalo hodnocení, které povede pouze k tomu, že bude vyvíjen větší tlak na členské státy pro registraci, ale že se nezlepší přístup pacientům k léčebným metodám. Děkuji, paní Gardini. Děkuji mnohokrát. Já se omlouvám. E, měla jsem ještě jiné úkoly takže jsem přišla až nyní. Já vítám tuto iniciativu. My jako parlament jsme v to vždy věřili. Ráda bych ovšem věděla, jak hodlá pan komisař přesvědčit členské státy, aby takovéto údaje skutečně používali. My si přece přejeme něco, co bude účinné, co bude závazné, neboť zaznívají hlasy, které říkají, že některé členské státy jsou poněkud proti, že je tady takový souboj či spor se členskými státy, kteří jsou e, k návrhu spíše zdrženliví. A další otázka. Nemáte pocit, že komplexní hodnocení e, zdravotnických technologií, které by mělo v sobě zahrnout klinickou i neklinickou část, by se mělo týkat i jistých medicamentů, například léků pro vzácné choroby, pro které ještě není registrace. Nyní paní Gádenbachová, prosím. Děkuji mnohokrát. Rovněž my vítáme návrh komise. Pouze bych chtěla na začátku změnila ten název, aby z toho nebylo HTA, ale CHT a protože se jedná pouze o klinická hodnocení, a dnes to tady mnohokrát zaznělo, skutečné hodnocení zdravotnických technologií můžeme mít pouze v případě, kdy zapojíme sociální, hospodářské a etické aspekty, proto si myslím, že by bylo třeba změnit název, jak jsem navrhovala. Druhá věc, co tady již také mnohokrát padlo, existuje nějaký soubor pravidel, který by upravoval vytváření většinového názoru v těch pracovních skupinách či v těch koordinačních skupinách členských států. Je tady nutnost jednomyslnosti nebo budou to nějaká, nějaké komplikované výpočty podle počtu členských států a jejich počtu obyvatelstva. Třetí věc. Všude, kde existují závazné úkoly, Mm, tak jsou smysluplné pouze v případě, kdy existují i sankce k prosazování, dodržování, plnění těchto úkolů. Proto se ptám, hodláte předložit nějaký sankční mechanismus? Děkuji. Děkuji, tím jsme uzavřeli toto kolo otázek. Prosím, pane komisaři, máte slovo. Mohu-li, začal bych otázkou paní Kadenbach eh, po definici HTA pokrývá obojí klinické i neklinické eh, oblasti a je na členských státech, aby rozhodli, jestli provedou úplné hodnocení zdravotnických technologií. Ale my tam nabízíme i obci dobrovolné spolupráce. Já myslím, že eh, v některých oblastech, například v oblastech vzácných nemocí, je eh, eh, lepší provádět úplné hodnocení. Když máte například pouze 17 000 pacientů tohoto typu po celé EU, pak je lepší tedy to komplexní hodnocení, ale je nutno povzbudit členské státy, aby si osvojili tento přístup. Samozřejmě sociální, ekonomické, organizační, právní, etické aspekty do toho promlouvají a v tom se liší členské státy výrazně, ale v některých eh, případech eh, se nabízí dobrá příležitost překonat tyto rozdíly a eh, prezentovat pak komplexní hodnocení zdravotnických technologií. Souhlasím s vámi, ale nyní navrhujeme pouze tento velmi pragmatický přístup, protože odpor v mnoha oblastech úspěch je velký. Pokud jde o hlasování. Jedna země, jeden hlas. Samozřejmě, když je jednomyslnost v pořádku, ale když ne, jednoduchá, respektive prostá většina, pouze prostá většina, jednak můžou vznikat blokační menšiny a tak dále a to bude opět velmi obtížné uřídit, ale je na spolu s zákonodárcích, aby to projednali. My, komise, jsme pro konsenzus anebo prostou většinu. A pokud jde o otázku paní Capeson, která nadnesla eh, nutnost eh, mít více podrobností. Ano, souhlasím, v některých případech potřebujeme více podrobností, ale provádějme to delegovanými akty a jejich prováděním, zejména když jde o velmi cholostivé otázky, protože vždyť víte, že někdy je velmi složité vidět eh, eh, rozdíl mezi klinickou a neklinickou oblastí. Ta hranice je prostupná, je tam množství podrobností, ale eh, nutno to zajistit prováděcími a delegovanými akty nebo aktiv přenesené pravomoci. Pokud jde o posílení jasnosti, tak je komise pro posílenou spolupráci s radou a parlamentem, abychom zajistili více jasnosti. Paní Gardini se ptala na to, jak přesvědčit členské státy. Upřímně řečeno, mám pouze jedno řešení. Trpělivost. Trpělivostí lze eh, také eh, zajistit, aby do toho promluvili pacienti, protože jde o dostupnost péče, jde o právo pacientů na inovativní eh, léčbu nyní, v této době. A všechny členské státy to musí pochopit. To je jednoduché. Proč provádíme HTO? Protože v centru pozornosti stojí pacient a eh, my musíme udělat více, abychom umožnili pacientům přístup k inovativním léčbám, protože realita ukazuje, že od schválení autorizace po provádění léčby eh, máme někdy sedm, sedmileté období. A to samozřejmě není optimální, takže o tom musíme diskutovat a co děláme? Děláme to pro pacienty, ku prospěchu pacientů. O to jde. O nic jiného. Já si dobře uvědomuji, že některé země mají určitá specifika v národním systému, ale to, to, co my navrhujeme, je v souladu s národními systémy, zejména pokud hovoříme o ty největší země. Tady máme mm, skutečně dobré důvody, proč promlouvat eh, jménem všech členských států aby pacienti velkých i malých zemí měli rovný přístup. Samozřejmě se budeme snažit přimět eh, radu, aby se toho zhostila velmi aktivně a já spoléhám na Bulharsko, že to pochopí. Bulharsko musí zajistit více odborných zasedání ještě během svého předsednictví. Uh, a pak eh, to předá Rakousku, protože Rakousko ehm, velmi chce eh, v tomto ohledu dělat více. A já jsem optimistou, že se mi podaří přimět členské státy k dosahování optimálnějších výsledků. Paní Grosted také lecos nadnesla možnost poplatků, které mohou být pak přidělovány národním orgánům, když budou působit jako spravodajové. Eh, to samozřejmě není snadné, když tady máme mnoho orgánů. Dobře, vy se ptáte, proč jsme eh, eh, nevybrali EMA, agenturu EMA. Ale mnoho zemí má mnoho názorů a V této chvíli nemáme kvalifikovanou většinu, abychom v této věci udělali více. Náš návrh je velmi konkrétní. Zatím nejsme připraveni vytvářet nové agentury anebo žádat agentury a stávající, aby se toho zhostili, takže je na nás na všech, abychom hledali nové možnosti. Nyní musíme dospět ke koncenzu v této věci a navrhovat něco nového, do toho eh, se mi velmi nechce v této chvíli. Já vám děkuji mnohokrát, pane komisaři, za vaši prezentaci a ochotu zodpovědět všechny otázky. Stojíme na začátku naší práce, jak již zaznělo, a jsem si jista, že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom mm, tento návrh naplnili životem a abychom dospěli k optimálním výsledkům, jak jste to naznačil i vy. Děkuji vám, pane komisaři, a děkuji kolegům. Now we can move to the voting session. Tak můžeme začít s hlasováním. Doufám, že máte nachystané hlasovací karty. Ready? Okay, so first vote is... Připraveni, takže nejprve hlasujeme o námitce o systému vysledovatelnosti tabákových výrobků, kterou podal pan Omarží. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. And the vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále. Námitka eh, ohledně autorizace a umístěvání na trh eh, geneticky modifikované kukuřice MON 87427, 89034 eh, a NK 603. Jediné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Mimo mikrofon. Teď budeme hlasovat o námitce proti obnovení autorizace geneticky modifikované kukuřice 59122. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Alde má o jednoho víc. Teď je to v pořádku. Přijato. Teď budeme hlasovat o e, globálním zákazu e, testování kosmetiky na zvířatech. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 20. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme návrh 22, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, ověříme 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53, část druhá pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, ověříme 56, zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 2. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 4 pro, proti, zdrželi se, přijato 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 9 pro, proti, zdrželi se, přijato 10 první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď jdeme na poslední hlasování a budeme hlasovat o návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady, kterým se pozměňují komunitární opatření na kontrolu newcastleské choroby. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď poslední, eh, konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže nemusíme hlasovat o mandátu. Takže to je všechno. Děkuji vám moc krát za spolupráci a uvidíme se odpoledne. Přeji dobrou chuť.